proti ne- nepřenosným nemocem a v prevenci těchto nemocí na celosvětové scéně. Děkuji. Děkuji za tuto úžasnou výměnu názoru a děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Skutečně tato diskuse byla opravdu velice zajímavá a z hlediska statistického i sociologického těch 18 vystoupení bylo o, tam tedy bylo 13 žen, což je ze sociologického hlediska opravdu zajímavé. A když se jedná o otázky tohoto typu a tohoto významu, zdá se, že ženy jsou více angažované než jejich mužské protěžky. Takže blahopřeji. A já, takže to jsou dva návrhy usnesení vystoupení eh, a hlasovat se o nich bude dnes eh, od 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení na adresu Komise o politickém přístupu EU ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012. Je to otázka k ústnímu zodpovězení z výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a já dávám slovo eh, našemu kolegovi Rojlovi, eh, který tuto ústní otázku doplní. Máte pět minut, pane Rojle. Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové. Komise nám předložila určitou koncepci. Koncepci týkající se celé Evropské unie právě k Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012. A jedna věc se ocitla ve středu pozornosti. Pokud bychom měli akceptovat a vzít na vědomí, že eh, každý členský stát je nezávislým státem, ale že přesto mnoho témat pojí všechny a má význam pro všechny stejnou měrou. Já chci poukázat na pár aspektů, které se zračí i v pořadu jednání, například eh, koordinace přeshraničních pásem eh, a digitální dividenda, otázka eh, harmonizace, satelitní navigace a frekvencí, projekt Galileo, který tam má zásadní význam, nebo bod o zavádění systému nouzového volání ve vzdušném eh, provozu a tam právě eh, v jednotném evropském vzdušném prostoru by to už mělo být realitou a rovněž emise u přístrojů s malým dosahem, například eh, med- lékařské přístroje Vozidla převážející je. To má význam například v přeshraničních eh, oblastech. Ehm, radiofrekvence mají různými svými aspekty zcela přímý dopad na různé evropské politiky, jednak na vnitřním trhu, jednak na, eh, v oblasti inovací, eh, zkoumání a na světovém trhu. Rovněž na elektrokomunikační služby a to se právě dostane na program této světové konference a evropská dimenze zde bude natolik významná, že je to vlastně bezprecedentní. A proto se nabízí otázka, jakým způsobem chce komise utvářet evropskou politiku, jak chce dokázat na této konferenci, že Evropu hodně pojí, že tady Evropa hovoří jedním hlasem a že eh, hodlá rozhodně vzít, eh, se účastnit diskuse. Eh, tady je důležité, aby Evropa zastávala eh, společný názor v jakýchkoliv střetech názorových a rovněž v oblasti frekvencí mohla sehrávat silnější formální roli v rámci ITU, že by si ji měla vybojovat. Ehm, sice eh, strikte vzato je to eh, v členských zátech eh, sporné, ale myslím si, že bychom se na tuto světovou konferenci měli soustředit a pokusili se přehodnotit status Evropské unie jako účastníka té konference. A ještě jeden aspekt, který to ještě dále zvýrazní. Totiž v souvislosti s vyjednáváním vyjednáváním k prvnímu eh, evropskému programu o radiofrekvencích se objevují témata, která eh, na konferenci budou hrát důležitou roli. Eh, za prvé, digitální agenda v rozsahu 800 MHz. A pro nás ve výboru je to důležité, abychom v rámci Evropského parlamentu, kde jsme hlasovali 11. května, k eh, problematice, která se s tím váže, se na to odvolávali. Eh, je možné, že tato světová konference vůbec nebude na naše závěry brát ohled. A otázka zní, ehm, hospodářský význam má eh, mobilní přenos dat. Jakým způsobem eh, se dostaneme na společný prostor v oblasti při nejmenším pásma 1200 MHz? Jak uspokojíme rostoucí poptávku po eh, přenosu dat? Chceme mít transparentní opatření, nechceme žádnou, ehm, žádné narušování hospodářské soutěže, ale zároveň chceme zajistit, aby ti, ti, kteří využívají těchto frekvencí v oblasti eh, rozhlasu, televize, to dělají i nadále, ale zároveň v eh, evropské krizi často hovoříme o tom, co nejde, bychom si měli uvědomit i, že máme určité šance, pokud si nastavíme eh, základní podmínky tak, aby byly produktivní a aby přinášely nový potenciál. Ta konference je pro nás obrovskou šancí a my prosíme, a to je důvod pro tuto otázku, aby komise silněji zohlednila význam tohoto kola, jak obsahově, tak z hlediska společného stanoviska. Totiž eh, možnost inovace, potenciál v oblasti frekvenci. To je obrovský potenciál pro hospodářský růst v Evropě a nemá cenu bavit se o růstu a pak eh, si nechat ujít eh, konkrétní šanci eh, pro tento růst a proto tady tato otázka ve sněmovně zní. Děkuji a nyní dávám slovo paní Malström, která na tuto otázku odpoví. President. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ráda bych poděkovala i tady výboru za to, že se touto otázkou zabýváme dneska, že je na programu. Ty dvě nejdůležitější věci, kde teda jsme kriticky, tak to je ta koordinace, koordinace digitální dividendy, to znamená 800 MHz pásmo a regulace spektra, pokud jde o, um, o přístroje na krátký dosah, pokud jde o identifikace a tak dále, to, identifikační um, štítky na našem trhu a tak dále. Toto jsou záležitosti, kde už už máme EU legislativu k dispozici. Když se podíváme na to, že skutečně máme společný pohled na celou záležitost, dále zde je přípravný proces, který se dotýká této konference, tak samozřejmě my si myslíme, že zatím nemusíme jít nad rámec k nějaké ad hoc koordinaci, tak jak jsme to viděli v této komunikaci. Proto chceme, aby členské státy spolupracovaly v této oblasti, aby zabránili tomu, že by naše interní pravidla nebyla platná. Budeme se snažit monitorovat celý tento proces velice podrobně a pokud nebudou členské státy v rámci, této, v rámci svých povinností postupovat, tak samozřejmě budeme, budeme reagovat. My samozřejmě chceme, aby došlo k určité koordinaci v této oblasti. Možná dojde i k rozhodnutí na úrovni rady, pokud jde o další konferenci. Podíváme se na status této oblasti eh, i roli EU v rámci konference konference ITU. Pokud jde o další konferenci v roce 2015, už tam hovoříme, už hovoříme o naší strategii, už, už, už o tom hovoříme vlastně v rámci přípravy konference pro rok 2012. My si myslíme, že zatím není vhodné specifikovat úplně přesně jednotlivá pásma, spíše eh, v současné době, spíše si myslím, že ten holistický přístup různých příležitostí do budoucna je správný. Chceme, abychom se tím společně na úrovni EU eh, zabývali, pokud jde o spektrum, pokud jde o kmitočtové pásma. To je velice důležité, abychom podpo- My víme, že e, i v rámci prvního čtení očekáváme, že Evropský parlament toto podpoří. Samozřejmě vidíme, že členské státy mm, členské státy mají určitý no, pohled na tuto situaci, ovšem zatím celoevropský pohled podle našeho názoru není potřebný. Pokračujeme řečníky za politické skupiny. Prvním je pan Hekmar. Na dvě minuty to je za EPP. Děkuji, paní komisařko, za vaši odpověď na tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Já bych rád zdůraznil dva aspekty, jež si myslím, že jsou zásadního významu. Hovoříme-li o spektru a o problematice telekomunikací, mobilních, bezdrátových přístrojů, ale rovněž i o technologii. To je podle mého názoru jednou z nejpřekotněji se vyvíjejících oblastí v globálním měřítku. Totiž nejde pouze o hospodářství, jde o politiku, šíření informací, věda, e, vlastně všechny oblasti naší činnosti, takže nepřeženu, když řeknu, že se to vyvíjí opravdu rychle a musíme být flexibilní, což znamená, že i přístup musí být více ctižádostivý. A tady musím říci, že když jsem si komisi vyslechl, tak se domnívám, že opravdu by se komise měla pokusit o přece jenom trochu ambicioznější přístup v přípravách na tuto konferenci, protože ehm, vyvíjejí-li se technologie takto rychle, tak je skutečností, že když se konají tato zasedání pouze každé čtyři roky, což je takovým dědictvím z 20. a 30. let, tak oni už jsou mimo mísu. Takže tady musíme zvýšit naši flexibilitu. Rovněž stojí za to zmínit význam frekvencí. Tam se musíme otevřít světu. Komisaři nám vždy opakují fráze zítřek začíná dneškem. Ale v této oblasti vlastně je to realita, protože ta telekomunikační konference na rok 2015 je už připravována nyní a my musíme k tomu přistupovat ti žádostiví, abychom se um, abychom z této konference dostali maximum, protože naším cílem by mělo být, že Evropa by měla být na vůdčí pozici právě v mobilním bezdrátovém styku, v telekomunikacích, když hovoříme například o krizi zadlužení. Tady je pro nás výzvou poradit si s tímto a musíme mít lepší flexibilitu a zároveň zkoušet být v předvoji. To, tak to by k tomu komise měla přistupovat. Děkuji. Za socialistickou frakci dávám slovo paní Troutman na dvě minuty. Vážený pane předsedo, paní komisařko, konference o radiokomunikacích by se mohla jevit příliš eh, technická, nezáživná, ale vzhledem k používání eh, smartphonů, rostoucí potřeba frekvencí pro mobilní komunikaci vyžaduje čím dál dál tím eh, delikátnější rozhodování a to nelze nechat pouze v rukou techniků. Musíme my, eh, zákonodárci, eh, určit podmínky pro rozvoj těchto technologií a přitom uchránit již existující užití spektra. Mám třeba na mysli radiodifuzery. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou řešeny otázky spojené s šířením radioelektrického spektra, jsou určující pro budoucí aplikace aplikace. A tato světová konference radiokomunikací v příštím roce, která bude eh, určovat agendu 2015, eh, musí Eh, eh, jak si vyžaduje jednotnou eh, evropskou pozici. Je opravdu nutné koordinovat stanoviska členských států. To je naprosto stěžením pro to, aby se z Evropy stal jaksi partner ve světě telekomunikací, kterého nelze obejít. To není jenom otázka konkurenceschopnosti. Je to o tom, aby tento sektor, který je nástrojem růstu a pracovních příležitostí, my socialisté jsme e, už celou dobu pro, trváme na tom, že pro obnovu e, ekonomického e, rozvoje je tento sektor ignorovaný. Přitom je možné zajistit různé synergie s dopravou, s, s kosmickým výzkumem a podobně. A tato konference je přesně v linii všech našich politických diskuzí o radioelektrickém spektru. Je potřeba udělat inventář všech využití spektra, tak abychom přesně věděli, jak, v jakých pásmech pásmech mohou vznikat nové služby a za druhé je třeba vyřešit problém interferencí, kde země, které mají vnější hranici s Evropskou unii, mají eh, problém navíc, eh, který je třeba překonat. A to posiluje potřebu harmonizace a koordinované reakce na úrovni Unie. Eh, zdá se nám, že jsme svědky vývoje stanovisek členských států, kde se začátku pouze slovo harmonizace už vyvolá vyvolávalo bouřlivé reakce. Nicméně Evropský parlament stojí po boku komise, aby bylo dosaženo těchto cílů, o něž se bohatě již diskutovalo. Děkuji. A teď jménem eh, liberálů dvě minuty Lina Ek. Děkuji, pane předsedo. V dobách krize eh, musíme využívat všech nástrojů, které máme pro to, abychom podpořili růst a abychom učinili z Evropy Evropu konkurenceschopnější. V tomto kontextu si myslím, že eh, konference ITU je velice důležitá. Podívejme se na digitální eh, agendu. Musíme vytvořit hm, trh s digitální agendou a musíme rozvinout řešení ICT, která by posílila Evropu tak, aby se mohla vymanit z této krize. A například hm, Eh, inteligentní eh, transportní systémy, inteligentní sítě. Mnohé z toho bude obtížné dosáhnout, některé věci i nemožné. Ale pokud eh, nezajistíme regulační rámec a neuzavřeme mezinárodní dohody, které jsou nezbytné jako regulace, jako ITU regulace. Za druhé, komise si tady musí odvést svou práci, aby zajistila, že unijní přístup bude zvolen evropský přístup a že bude dobře zastoupen na konferenci ITU. Poprvé komise teď má možnost hovořit, obhajovat zájmy Evropské unie v rámci mezinárodních vyjednávání. A chceme, aby komise zastupovala také evropský rámec. Podívejme se na politiku spektra. O tom jsme například v květnu hlasovali v parlamentu. Je to součást základu digitální agendy a také strategie Evropa 2020. Konkurenceschopná Evropa s novými pracovními příležitostmi, které tak nutně potřebujeme. A musíme i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 musíme to pak pokračovat i v následujících letech. Takže musíme nalézt cestu ku předu, tak aby tady byla konzistentnost mezi legislativou EU a národním regulačním rámcem. Vyzývám komisi, aby tady stanovila konzistentní strategii a zajistila, aby tady existovala silná dimenze v následujících jednáních. Také očekávám, že komise bude obhajovat principy transparentnosti a integrity tak, jak to bylo nastíněno nastíněno v telekomunikačním balíčku. Děkuji. Děkuji. Paní Ek a paní Lambec za zelené. Ano, paní Lambert jsem eh, nevěděla, takže děkuji, eh, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, navázat na to, co řekla Katrin Trautmann. Pro nás je politika eh, spektra eh, velice eh, důležitým zdrojem jako vzduch a podobně. A to znamená, že to jsou tyto veřejné zdroje a bohatství, které musí být kolektivním způsobem zpravováno. Nikdo nemůže se stát vlastníkem těchto spekter rádiových. Pokud to je takový veřejný statek mm, a vzácný zdroj, tak pochopitelně musí být zajištěna flexibilita a musí se s tím hospodařit účinně účinným způsobem. A to pro nás znamená, e, že e, musíme proskoumat současné používání e, spektra. Proto prosíme nejenom o volné zadávání, uvolňování spektr. Používání je zase něco jiného než jejich přidělování. To znamená, když to máme 2% přidělených spektr, která se používají, tak to nepovažují za účinný způsob. To by byl zvláštní veřejný statek. Jak říká, musí to být účinným způsobem používáno a e, také e, veřejnost musí o tom rozhodnout. A na závěr bych rád řekl, že e, takovýto veřejný zdroj nezná žádné hranice a stejně jako Gunnar bych tady chtěl udělat propojení k diskuzi o budoucí evropském sjednocení v této oblasti. My, evropští občané ve všech členských státech, tady máme co dočinit také s egoismem a některé členské státy se snaží prosazovat svá

výsledky této konference proto nepochybně zásadním způsobem ovlivní zejména další rozvoj vysokorychlostních bezdrátových technologií a služeb a bude mít praktický dopad na kvalitu a podmínky života v našich obcích i městech. děkuji za pozornost. A nyní za EFT pan Paška. Vážená paní komisařko, Světová radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie v únoru příštího roku bude projednávat a přijme některé úpravy radiokomunikačního řádu, které ovlivní možnosti plnit cíle programu digitální agendy pro Evropu. Legitimními účastníky konference budou i členské státy EU, které samozřejmě přicházejí na jednání konference s vlastními prioritami a zájmy. Proto se komise, která nemá možnost se přímo účastnit jednání a rozhodování konference, usiluje o to najít cestu, jak prosadit cíle EU prostřednictvím účastníků tedy v řadě členských států EU. Zájmy Unie se soustředí především na boty 1.17 programu, který se týká využití eh, frekvenčního spektra od eh, 790 do 862 MHz, což je dobré pro bezdrátové spojení, a také na body 1418, které se týkají využití navigačního systému Galileo a efektivního využití tohoto systému, a také body 120, který se týká meteorologických balonů vypouštěných do vysokých výšek. Celkově se tedy zájmy Unie týkají 25 bodů konference, proto je velice důležité, aby komise našla účinný způsob komunikace a koordinace zájmu eh, všech členských států, které budou ohledně těchto témat na konferenci jednat a také rozhodovat. Děkuji. Děkuji. An, děkuji, pane Paško. A nyní eh, jsme si vyslechli zástupce jednotlivých eh, skupin, teď je jiní řečnici, paní eh, Tykaj na dvě minuty. Paní komisařko, pokud jde o tuto světovou radiokomunikační technologii ITU, ta má za cíl přijmout změny radiokomunikačního řádu, které budou závazné pro všechny členské státy EU. Během jednání na této konferenci v roce 2012 eh, se představí technické postoje jednotlivých partnerů. Tam mohou být i politické cíle, cíle eh, průmyslových sektorů a další zájmy členských států. Proto je potřeba postupovat společně a spolupracovat během jednání, tak abychom zajistili, že rozhodnutí, která budou přijata, podpoří politiky a iniciativy EU. Máme 25 bodů na programu jednání, které se týkají přeshraniční spolupráce o digitální, eh, ohledně digitální dividendy, eh, týká se to kmitečtových pásem Galilea, zajištění nutného spektra pro mobilní data, zavádění mobilních komunikačních systémů pro leteckou bezpečnost, komunikační družice, zařízení krátkého dosahu, námořní mobilní systémy využívané v přístavech, radary pro 15,4-15,7 GHz. Evropská unie musí chránit pásma pro Galileo proti jakémukoliv rušení jinými radiovými službami a musíme podpořit také eh, pásmo 2483 MHz. Tento řád potřebujeme také pro používání eh, pásma 960 MHz pro letecké eh, účely a zavedení aplikací v oblasti eh, řízení letového provozu. Je potřeba zajistit ochranu navigačních družic a navigačních přijímačů v pásmu 1164 eh, až 1150, které jsou určeny pro Galileo. Evropská unie musí chránit pozici ehm, mobilních eh, družicových systémů a jejich nezávislost, eh, tak abychom mohli dobře řídit letový provoz VU. E Děkuji a nyní na jednu minutu pan Imbras. Kolegové, Předpokládám, že stanoviska, která byla vyjádřena a také eh, jsou správná, věřím, že Evropa by měla vytvářet co nejpříznivější prostředí pro mm, evropskou ekonomiku eh, založenou na znalostech, eh, která by byla životaschopná. Pro, eh, aby Evropa se stala globálním vedoucí silou, tak by se měl vytvořit jednotný trh, nebo by se měly zdůrazňovat sektor služeb a právě ekonomika znalostní. A proto bychom v EU měli vyjádřit skonsolidovanou mm, názor na otázky, které jsou v kompetenci EU. Jak víme, tak nadcházející konference přijme pozměňovací návrhy týkající se radiokaučního řádu a také komise eh, by měla zajistit, že agenda bude odrážet eh, pozici evropskou, tak aby eh, z toho eh, vyplynuly i eh, výhody pro Evropskou unii. My v Evropě bychom měli mít dostatek spektro spásem, pásem, abychom je mohli strategicky využít. Chtěl bych také zdůraznit princip subsidiarity jako jeden z nejzásadnějších principů pro to, abychom mohli posílit pravomoce evropských členských států. Děkuji. Děkuji a teď, milí kolegové, teď ehm, bude máme catch, prostup Catch the Eye a dnes máme dostatek času, což se tak často nestává. A vš- to znamená, že všichni dostanou slovo. Pan Kaslem, prosím. Děkuji, paní předsedající. V této souvislosti bych chtěl se obrátit na komisi ti a nám všem v Evropě, jak důležité je, abychom v oblasti komunikačních technologií se opět dostali na špici a mohli konkurovat s velkými mocnostmi světa, abychom mohli hrdě a pomocí našich znalostí dokázat nadále rozvíjet věci a projekty, jako je Galileo. Nadále se na Galileu pracuje na mnoha místech, i v mé vlasti, v Norimberku. Věda zde má obrovský potenciál, máme zde velký potenciál, co se týče znalostí, know-how. Ovšem potřebujeme podporu i finanční, tak aby tento výzkum mohl probírat i nadále, aby tyto projekty v budoucnosti zalištily a podpořili naše postavení ve světě. A proto prosím, pracujme společně na tom, aby tyto velké projekty Například to, že my jakožto Evropané chceme mít svůj vlastní systém, a totiž Galileo, který nám zajistí nezávislost ve světě. Prosím, postarejme se o to, abychom to opravdu pohnali vpřed, aby takovéto projekty pokračovaly. A k tomu já tedy vyzývám. Děkuji. Děkuji. A ptám se, hlásí se ještě někdo o slovo? Takže než předám eh, slovo komisi, aby uzavřela naši rozpravu, nehlásí se někdo, takže má slovo paní. Děkuji. Skutečně se jedná o velice se rychle měnící oblast s velikým potenciálem a oblast velice zajímavou. Jak víte, tak na programu bude jednání o eh, broadbandu my samozřejmě sledujeme eh, spektrum pro širokopásmové mobilní eh, připojení a máme tam už eh, harmonizováno asi 1000 MHz. Jak víte, ta komise nemůže vystupovat v roce 2012 na této konferenci, ale kromě toho chceme probrat roli Evropské unie a náš postoj eh, do budoucna. Samozřejmě hledáme maximální konsenzus, pokud jde o vystupování Evropské unie. Eh, pokud jde o eh, tu inventarizaci, to je velice důležitá záležitost. My souhlasíme um, s tím, že názory parlamentu jsou v této rozpravě velice důležité, pokud jde o program politiky radiového spektra. Tento program sleduje strategické dimenze radiové uh, politiky. Toto eh, vše přesuzuje velmi významnou roli Evropskému parlamentu. Komunikace, sdělení parlamentu a radě od Evropské komise, o kterém tady budete diskutovat, a vaše reakce na tento dokument budou pro nás velice důležité při formulování další politiky. Takže se těšíme na to, že budeme nadále o této věci s vámi diskutovat. Prozatím děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko. Milé kolegyně milí kolegové, mám zde návrh usnesení, který se týká eh, k právě probraného tématu. Je to návrh usnesení, který předložil výbor ITRE, výbor pro výzkum a průmysl. Tímto tedy uzavíráme diskuzi a ve 12 hodin začneme hlasovat. Nyní tedy máme až do začátku hlasování přestávku. Ještě jednou vám děkuji.